Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle aktu o zavedení všeobecných přesprostředních eh, voleb poslanců Evropského parlamentu vyhlašuji za otevřené první zasedání Evropského parlamentu po volbách. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás, abyste se postavili pro poslech evropské hymny. Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně vás vítám na prvním zasedání Evropského parlamentu po volbách. Všem znovu zvoleným kolegům a kolegyním srdečně gratuluji, také gratuluji nově zvoleným kolegům o něco méně než polovina 730 poslanců jsou teď zvoleni poprvé do Evropského parlamentu, je velmi potěšující, že 35 poslanců jsou ženy. To je podíl, který jsme v Evropském parlamentu ještě neměli. Sto milionů občanů se účastnilo voleb a vaše, naše práce, vážení kolegové a kolegyně, slouží velkému cíli sjednocení kontinentu. Nezapomínme při naší práci na tyto cíle. Evropská unie spočívá na hodnotách, na důstojnosti člověka, na svobodách, demokracii, právech to všechno jsou základy našeho jednání. Jsme spojeni solidaritou. Já vás prosím, kolegové a kolegyně, abychom vždy měli respekt pro jeden pro druhého. Pokud tomu tak bude, budeme všichni úspěšní. Nyní prosím přejdeme k práci. Připomínám, že podle jednacího řádu se za předsedání odcházejícího předsedy nesmí diskutovat o ničem jiném než o volbách předsedy či o přeskoumání mandátu.